dostala od frakce EKR žádost o změnu jmenování do delegací. Tyto změny jsou v zápisu k tomuto zasedání. Pokud nebude předložena žádná námitka, tak budou považovány tyto nominace za schválené. A tím